právní mobil. jsem informovan, že příslušný maďarský soud proces proti Čabanu Molnárovi pozastavil poté, eh, co udání bylo staženo. Čili tato stížnost o imunitu tato